a můžeme přistoupit k následujícímu bodu na pořadu jednání. Já zde v souvislosti s tím srdečně vítám pana místopředsedu Evropské komise, pana France Timmermanse. Vítám také paní ministrini. Prohlášení Rady a komise k právnímu státu a základních právech v Maďarsku. Vývoj situace od září 2018. Jako první má slovo za radu paní ministrině Melania Čot. Prosím. Dávám hlas radě. Madame Čot, the floor Paní Čot, máte slovo. Děkuji, panu předsedo. Vážení poslanci, eh, pane komisaři, společné hodnoty, jako je lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a lidská práva, jsou úhelným kamenem Evropské unie. Obě dvě instituce i členské státy proto musí respektovat, chránit a podporovat je. Rumunské předsednictví a my všichni souhlasíme s tím, že ochrana právního státu, demokracie a základních práv je pro Evropskou unii nezbytná. 18. září 2018 dostala Rada Eh, zdůvodněný návrh Evropského parlamentu podle článku 7.1, který vyzýval radu, aby určila, jestli došlo k závažnému riziku, že eh, Maďarsko závažně porušuje základy Unie. Tato otázka byla na pořadu jednání eh, Rady pro obecné záležitosti v říjnu, listopadu a prosinci 2018. 12 listopadu tato rada dostala od eh, Maďarska písemnou odpověď na zdůvodněný návrh Evropského parlamentu a věcný příspěvek komise, co se týče probíhajícího řízení pro porušení proti Maďarsku. V prosinci proběhla první výměna názorů mezi ministry, co se týče dalšího postupu my budeme pokračovat ve zkoumání zdůvodněného návrhu parlamentu. V této fázi nemohu zatím dospět k žádnému závěru, co se týče finálního výsledku tohoto řízení. Budeme parlament informovat o dalším vývoji. Bereme vážně v úvahu znepokojení, které vážení poslanci tohoto parlamentu vyjádřili. Závěrem chci říci, že problémy vznesené v této debatě se týkají samého jádra závazku Evropské unie. Proto věříme, že všechny strany budou jednat odpovědně a konstruktivně, aby dosáhly výsledku v souladu s našimi základními hodnotami. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministrině za stanovisko rady a teď má slovo pan místopředseda Franz Timmermans. Děkuji. Děkuji parlamentu za to, že situaci v Maďarsku zařadil na program jednání. Naposledy, kdy jsme tady diskutovali o právním státě, eh, Maďarsku tak to bylo 11. září. Další den parlament schválil své usnesení a spuštění článku 1 respektive postupu podle článku 7.1. Já jsem tehdy vysvětlil, že komise souhlasí s řadou obav, které eh, v návrhu Evropský parlament vyjádřil, zejména pokud jde o základní práva korupci, eh, nakládání s Romy a nezávislost soudnictví. Dnes eh, bych vás chtěla aktuálně informovat o posledním vývoji, ke kterému došlo od posledního jednání v září. Tak zaprvé, jak už jsem řekl v září, na rozdíl od Evropského parlamentu, Evropská komise má podle smlouvy právo spustit řízení o porušení pravidel a v případě Maďarska jsme tak eh, učinili. Komise je odhodlána maximálně využít této své pravomoci. Minulý týden jsme se rozhodli, že vyšleme, eh, zašleme odůvodněné stanovisko Eh, Maďarsku ohledně proti Sorosově legislativě, která kriminalizuje aktivity eh, a dále omezuje právo na azyl. Maďarské orgány mají dnes dva měsíce na to, aby se vyjádřili k našemu dopisu, jinak Evropská komise může předat celý případ Evropskému soudnímu dvoru. Dále jsme loni v prosinci eh, zjistili, že parlament Maďarsku pozměnil pracovní zákon ohledně přesčasů. Nový zákon vyvolal obrovské demonstrace. Komise v tuto chvíli analyzuje eh, soulad nového zákona s evropskou legislativou, zejména potom se směrnicí o pracovní době a zaslali jsme dopis maďarským úřadům a žádáme o vysvětlení. Podle odpovědi komise rozhodne, jaké budou případné další kroky. Rovněž v prosinci jsme eh, byli svědky toho, že došlo k přesunutí sídla akreditovaných univerzitních programů eh, univerzity z Budapešti do Vídně. Došlo k odchodu kvůli vládním opatřením a kvůli systematickému nátlaku. To je zcela bezprecedentní situace v historii Evropské unie. Je to velice znepokojivé, že k něčemu takovému může dojít v Evropské unii navzdory tomu, že tady hrozí řízení o porušení pravidel, navzdory tomu, že jsme varovali. Another development in December. Potom další událost v prosinci se týká fúze více než 400 mediálních redakcí do jediného holdingu, který je kontrolován radou, jejíž členové jsou zpříznění s vládní stranou. Situace je ještě zhoršena následným vládním rozhodnutím udělit této fúzi výjimku z dohledu jak Národního úřadu pro hospodářskou soutěž, eh, tak eh, Úřadu pro média. Eh, komise také prostřednictvím evropského semestru monitoruje fungování maďarské justice, včetně režimu jmenování a povyšování soudců, reorganizace státního zastupitelství a plánovaného zřízení nového systému správních soudů. V prosinci loňského roku maďarský parlament přijal dva zákony, které zřizují, zřizují systém správních soudů, které mají být funkční od roku 2020. Je politování hodné, že maďarský parlament nečekal na stanovisko Benátské komise, které je naplánováno na březen letošního roku. Komise momentálně vyhodnocuje nové zákony a jejich kompatibilitu s evropským právem a evropskými standardy. Eh, stanovisko Benátského výboru eh, bude součástí našeho hodnocení. Kromě řízení pro porušení předpisů využívá komise další eh, nástroje, jako jsou audity a šetření ohledně využívání evropských fondů a potom akce v rámci ekonomického, v rámci evropského semestru. Komise také vyhodnocuje implementaci doporučení pro jednotlivé země týkající se potřeby posílit protikorupční rámec, posílit úsilí státních zástupců a zlepšit transparentnost a konkurenci, eh, pokud jde o veřejné zakázky. Pokud jde o probíhající řízení podle článku 7, musím s politováním říci, že Evropský parlament zatím nedostal eh, reálnou příležitost představit svůj návrh radě. Komise prohlásila velice jasně, že ať už bude rada eh, zastávat jakékoliv stanovisko, musí se dostat eh, návrhu parlamentu řádného proskoumání. Je to součást toho, jak by měly se evropské instituce vzájemně respektovat a respektovat vzájemně své role. Chtěl bych vám říci, že v listopadu na základě žádosti rakouského předsednictví komise předložila radě eh, faktografický přehled svých kroků týkajících se Maďarska a zejména hodnoty týkající se řízení pro porušení předpisů. To se týkalo zejména eh, azylu a pomoci s azylem eh, a segregace Romů a občanské společnosti společnosti. Většina těchto případů je nyní projednávána Evropským soudním dvorem. Jak víte, maďarská vláda už poskytla odpověď na eh, odůvodněné stanovisko. Domnívám se, že rada nyní má všechny nutné prvky k tomu, aby začala se svým vlastním hodnocením těchto problémů. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji bardzo. V imieniu grupy Evropy. Děkujeme jménem EPP. Má slovo pan poslanec Tamáš Deutsch. Miért erőltette megint a balliberális? Děkuji. Proč levicově liberální většina opětovně si vybojovala, že zde budeme hovořit o maďarské otázce? Odpověď je pouze kvůli výmluvám. Opět se snaží nějakým způsobem vyvolávat boj s Maďarskem a důvod je jediný. Je to volební boj před evropskými volbami. Levicová, levicová liberální část tohoto parlamentu se snaží vést válku proti Maďarsku. Proč? Proč je tomu tak? V jedné zásadní otázce se shodne většina Maďarů, nezávisle na tom, e, jakou stranickou příslušnost mají. A to je otázka přistěhovalectví. Ovšem levicově liberální většina v Evropském parlamentu chce přistěhovalectví podporovat, protože vychází z toho, že to je lidské právo. Chtějí dokonce legalizovat migraci. Chtějí vyřešit demografický, eh, demografické trendy prostřednictvím migrace. Přejí si eh, odejmout eh, členským státům právo na ochranu hranic finančně podporují nevládní organizace, které podporují migraci a přistěhovalectví. Chtějí relokalizovat, přesidlovat a chtějí nám určovat, s kým máme žít v naší zemi. Hrozí nám a chtějí nás trestat. A my, Maďaři, říkáme ne, ne k přistěhovalectví, ne k migraci. Chceme chránit naši zemi a její hranice před přistěhovalectvím. A proto chceme také chránit vnější hranici Evropské unie. Nechceme problém migrace importovat do Evropy, chceme ho spíše exportovat. Chceme zajistit bezpečnost maďarských a evropských občanů a proto chceme skoncovat s přistěhovalectvím. Pouze proto s námi máte problém. Čtyři měsíce před volbami již nemá žádný smysl se snažit nás tady být, Maďary maďarští lidé si určí a vždy budou určovat to, že Evropa bude nadále patřit Evropanům. Děkuji. Za stanovisko EPP a na, nyní za SAD pan Weidenholzer. Děkuji, pane předsedo. Zahájení prostupu podle článku 7 podle Maďarsko eh, přijmul Evropský parlament historické rozhodnutí. Nebylo to pro nás tehdy lehké, neboť jsme za to byli kritizováni za to, že to vše trvalo tak dlouho, ale bylo to nutné, neboť jsme museli prověřit a analyzovat veškeré dostupné informace a zvážit veškerá pro a proti, a to odpovědným způsobem. Parlament v září přijal zprávu kvalifikovanou většinou a tehdy bychom bývali mohli čekat, že na to přijde přiměřená reakce ze strany Rady a ze strany Maďarska. Bohužel ne. Maďarská vláda, která předtím využila veškeré příležitosti zasahovat do tohoto procesu, od té doby raději upřednostňuje mm, postoj, že se vlastně kloní k parlamentu k zády. Postupy na radě to jasně ukazují. Maďarsko nechce o tomto hovořit, rozhodlo se, že nebude reagovat na uh, námitky evropských přátel. Ano, a my jsme přátelé, ale spíše jdou cestou protestů. A nechci ani reagovat na protesty velkého části maďarského obyvatelstva. V Maďarska se stále fasádová uh, demokracie, kde se omezuje tisk, soudy, a nevládní organizace se musí bát o svou existenci. Akademická svoboda je v Maďarsku v nebezpečí a konspirační teorie nahrazují politickou analýzu. V tomto kontextu je více než podivující, že Rada stále ještě nezvažuje žádné závažné kroky a nesnaží se eh, jaksi jít v duchu našeho usnesení. Není možné, aby se členský stát EU čím dál tím více vzdaloval společným hodnotám. Pokud k tomu budeme mlčky přihlížet, znamená to, že se vdáváme našeho společného evropského projektu a já doufám, že předsednictví rady se nebude tuto záležitost také oddalovat eh, neustále, jak si na pozdější dobu, jak tomu bylo do posud. Děkuji mnohokrát panu holcerovi. A nyní za skupinu EKR má slovo pan slovo poslanek Vistisen. Děkuji, pane předsedo. Je velice zajímavé, že se tento parlament opět zabývá Eh, otloukáním Maďarska, co se týká eh, právního státu a demokracie. Je to ten samý parlament, kde vážení poslanci schválili, že se lidem, kteří s nimi nesouhlasí, seberou diety a cestovní výdaje. Je to stejný parlament, kdy se v tomto plenárním zasedání bude hlasovat o změnách jednacího řádu, které představují jednoznačný útok většiny na menšinové názory právě zde v parlamentu. Pokud toto pokrytectví nevnímáte, tak eh, Jste asi v Evropském parlamentu už příliš dlouho. Já neznám eh, přesný obsah těch obvinění Maďarska, ale vím, že země v této unii nemají všechny stejné zacházení. Pokud eh, dochází k násilnému potlačování demonstrací v Katalánsku, tento parlament neříká nic. Pokud dojde k mírumilovné demonstraci v Budapešti, eh, zdá se, že se jedná najednou o porušení právního státu je na nejvýš problematické, že tyto útoky se děly v minulosti vůči Rakousku, dnes se dějí proti Maďarsku a Polsku a pokračují ze strany evropského establishmentu. A je naprosto zarážející, že lidé zde v parlamentu nevidí, že touto činností pouze dále podporují lidi, kterých se sami chtějí zbavit. Pana Orbána, pana Kačinského a kohokoliv dalšího v řadě těch lidí, eh, které nemáte rádi, zároveň jsou to demokratičtí zvolení lídři v eh, Evropě. Je to ostuda pro Evropu, je to ostuda pro Evropskou unii. Děkuji vám jménem Zelených, má slovo Judith Sargentini, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, je potřeba dojít k závěru, že od hlasování o mé zprávě v září se věci v Maďarsku jedně zhoršily. Maďarští občané mají em, každopádně důvod výjít do ulice, zaslouží si naši solidaritu. Dovolte mi vyjmenovat vám e, některé prvky vývoje uh, loňského podzimu. Pan Timmermans už to částečně učinil. Středoevropská univerzita musela eh, do Vídně, protože se nepodepsala dohoda se státem New York. Z bezdomovectví se stal trestně stíhatelný zločin, vytvořil se nový administrativní tribunál, dohled nad ním má ehm, ministr spravedlnosti. Bývalý makedonský ministr, který byl odsouzen za korupci, dostal v mžiku oka azyl. 450 ehm, mediálních, mediálních eh, celků bylo sloučeno do jediného byl schválen příslušný zákon. Zrovna včera byly zveřejněny inter, zveřejněna interní mema e, maďarské vlády a ukázalo se, že dělají to, co si myslíme, tedy hrají o čas, zaplavují kolegy v radě papíry, e, říkají, že budou spolupracovat, ale ve skutečnosti jen hrají o čas. Ale to asi nikoho nepřekvapí. Ovšem teď, když je to oficiální, tak eh, tyto požadavky rumunského předsednictví, aby předložilo jasný harmonogram, Eh, jsou aktuální víc než kdy jindy. Maďarští občané mají nárok na ochranu, mají právo vědět, co hodláte dělat. Evropští voliči mají právo vědět, co eh, hodlají jejich političtí vůdci udělat. Takže já vás žádám, abyste přijali tuto odpovědnost, abyste eh, mě pozvali do rady, abyste zahájili skutečný proces. Pane předsedo, kolegům v EPP bych ráda řekla, někteří z vás zde jste, to je fajn, jiní zde nejste což je problém. Já si vážím toho, že jste hlasovali pro mou zprávu, ale co jste dělali od té doby? Kde je váš pocit odpovědnosti? Paní z Argentiny, vypršel vám čas, říká pan předseda, děkuji vám. Jako další má jménem GUE NGL slovo paní Marie Kristin Verže. Merci. Děkuji, pane předsedo. Maďarsko je nádherná země, kde se kříží kultury, Budapešť je symbolem této země. Nikdo se tady nesnaží útočit na maďarský národ. Ale dnes Viktor Orgám se snaží být šampionem nového evropského modelu, modelu antimigrantského a nacionalistického, což je vlastně není dobré, je to, jde to mimo naší historii, mimo historii této země. A situace se tam stále zhoršuje, média a soudy e, jsou pod kontrolou vlády a současně korupce roste a Maďarsko odmítá se stát součástí Evropského veřejného žalobce. A vše je to pouze ku prospěchu pana Orbána a jeho přátel. Tady neoliberálové se snaží přijmout zákon, který v podstatě vlastně Maďaři sami označují za otrocký zákon. Takže Oni se snaží pouze toto maskovat nějakou propagandu a pane Timmermans v roce 2010 to vše začal, vyříkat, že sledujete dění zemi, že se věnujete právům. A já říkám Colin Guns Maďarska, tady se nejedná o válku, o boj. Otázka migrantů nás nemůže rozdělit. Být Evropanem znamená především respektovat hodnoty Evropské unie. Ano, Maďarsko se snaží hrát o čas, to vidíme, prodlužuje to soudně, procedurálně a je tady je důležité, je skličující, jak reaguje rada. Pan Stuger za NFF. Děkuji, pane předsedo. Účast v evropských volbách posledně byla 37%. V Maďarsku Eh, se voleb do Národního parlamentu účastnilo 70% lidí. Polovina z těch hlasů eh, hlasovala pro pana Orbána. To jsou procenta velice důležitá. Kdo eh, tady z nás předpokládá 70% účast u evropských voleb? Ani náhodou, že ano? Minulý týden se hovořilo v parlamentu o kojení v Nigérii a těhotenství nezletilých v Peru což asi nejsou úplně nejpalčivější otázky pro evropské občany. Pan Orbán hovoří o bezpečnosti, o ochraně hranic své země. On se stará o zájmy svých občanů. To je rozdíl. Premiér, který se dobře stará o své občany, nemusí být hnán před soud. Jemu by se měly stavět sochy, to je taková výzva nebo otázka, chcete-li. Máme v rozpočtu nějakou marži, abychom zafinancovali takovou sochu pro pana Orbána? Děkuji bardzo, poseł nezřešený pan Zoltán Bal. Děkuji a nyní nezařazený poslanec pan Zoltán Balco. Děkuji. Orbánův režim v Maďarsku se opírá o feudální systém a o, orupci, o korupci. Eh, právní stát se krok za krokem ruší a skutečně z lahve byl vypuštěn ten džin hasu, který se stále šíří. Já jakožto člen strany Jobbik, nejsilnější maďarské opoziční strany, jsem přesvědčen o tom, že tento politický boj nemůžeme vést zde v Bruselu, ale doma, v Maďarsku, společně s maďarskými občany musíme použít veškerý ústavní nástroj pro to, abychom svrhli v režim. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní řečníci za jednotlivé za, jednotlivý, za jednotlivá jména. Prosím, paní Kudrická. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Zákon je jediný nástroj, který umožňuje, aby v tak různorodém politickém prostředí, jako je Evropská unie, mohlo všechno fungovat. Jak říkával otec Tischner, kompromis je duší demokracie. Jestliže podkopeme právo a hodnoty Evropské unie a vytvoříme alternativní svět, ve kterém budeme provádět svou vlastní stranickou politiku a útočit na naše cíle, tak je to začátek konce demokracie. Já nechápu, proč naši maďarští kolegové nemohou přesvědčit svého eh, vůdce, aby zauvažoval nad kompromisem a obnovil základní hodnoty v Maďarsku. Mám na kolegy otázku. Neuvědomujete si, že tady nevznikají žádné kompromisy, ale že situace v Maďarsku se neustále vyostřuje? Například zavedení otrockého zákona nebo vyhnání velice dobré univerzity ze země. Já si nemyslím, že všichni jsou cyničtí. Já věřím, že někteří kolegové mají určité zábrany. Děkuji, pan Sání. Děkuji. pane předsedo. Před 30 lety došlo k v Maďarsku politické změně, k obratu. Ti, kteří tehdy sehráli důležitou roli, jsou dnes poněkud starší, bohatí feudální vládci. Tehdy před 30 lety bylo Maďarsko nejšťastnějším barákem sovětského systému a dnes je Maďarsko pouze schudlou zemí. Lidé již nemají svá práva, byla jim odebrána, znalosti vědění nemá žádnou hodnotu a situace v Maďarsku se stále zhoršuje. Ti, kteří mají v rukou moc, ti, kteří eh, kolem sebe mají bodyguardy moci, ty nechávají zmlátit eh, volené zástupce lidu, hovoří o agentech Šoroše, připravují nový otrocký zákon a demokratická opozice sílí. Děkuji, pan Javor. Děkuji za udělení slova. Viktor Orbán se nechtěl zúčastnit dnešní rozpravy a to je pochopitelné, nebo žít již nemá co říci. Buď by se musel postavit proti své vlastní vládě, anebo by musel i nadále eh, argumentovat proti institucím Evropské unie. Viktor Orbán řekl, že současná rozprava je již část volebního boje. Ale já vám kladu otázku, co může být důležitějšího, než hovořit o tom, jakým způsobem se zachází v Evropské unii s hodnotami. Co by mohlo být důležitější, než hovořit o tom, že v Maďarsku již 9 let jsou podkopávána práva maďarských občanů. Od září se situace v Maďarsku ještě velice zhoršila. V Maďarsku dochází k věcem, které jsou naprosto nepřijatelné. Autokratický systém Maďarska se chová téměř tak jako Putinův systém. Co se musí ještě stát pro to, aby evropské instituce konečně brali situaci v Maďarsku vážně a pochopili, jak velké nebezpečí z ní vyplývá pro celou Evropu? Děkuji. Nyní paní Björk. Děkuji vám moc krát. Situace v Maďarsku se nezlepšila. Naopak vidíme, jak Orbán a jeho strana zvyšuje tlak na ty, kdo smýšlí jinak. Média, akademiky, ti, kdo jsou pro solidaritu, jsou uprchlíky. E, roste i odpor proti vla- pol- politice vlády a to je dobře. Je nás mnoho, kteří ho podporujeme e, jak v Evropě, v jednotlivých zemích, tak v Evropském parlamentu. Snažíme se odolávat tomu tlaku Eh, a Fides eh, a další v Evropském parlamentu eh, jsou vlastně nepřáteli, právě tak jako aktivisté v Maďarsku ale eh, je mi líto, Orbáne a Lokajové, kteří jste zde, my neustoupíme, my budeme bojovat, my neustoupíme z požadavku na lidská práva a právní stát. Nechceme žádný rasistický projekt a budeme i nadále jednotní a budeme bojovat za svobodu médií, solidaritu s uprchlíky, eh, práva žen a eh, tohle bude velice důležité ve volební kampani. My se budeme být za lidská práva, právní stát a demokracii. Takže ano, bude z toho volební otázka, protože vůbec nic není důležitější. Děkuji bardzo, paní poslanka Kristýna Morva. Děkuji a nyní paní Morvaj. Děkuji. Vážená paní z Argentíny, podívejte se kolem sebe, rozhledněte se v sále. Parlament má 151 poslanců, a z nich je zde přítomno asi 12. Tedy velká většina z nich, kteří jsou přítomní, jsou Maďaři. Jsou tedy zde proto, protože hovoříme o Maďarsku. Měla byste konečně pochopit, že nikdo se nezajímá o to, jak vy bojujete proti Maďarsku. Ten boj skončil, prohrála jste, najděte si konečně nějaké jiné téma. Já chápu, že se ráda zabýváte lidskými právy, já se také ráda zabývám lidskými právy a proto vám navrhuji, abyste se konečně podívat na to, jak brutálně zasahuje policie ve Francii proti demonstrantům. Tam eh, je to velice podobné tomu, co se tehdy odehrálo u nás v Maďarsku mezi lety 2002 až 2010. 15 lidí eh, ztratilo zrak, 80 lidí bylo těžce zraněno mají vážná poranění hlavy. A váš eh, milovaný politik eh, zachází takto s lidmi, které chtějí eh, jak si požívat svých lidských práv. Prosím, zaměřte se na toto téma. Děkuji. Děkuji a nyní paní poslankyně Ingeborg Kresle. Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně rady, milí místo předsedo, milí kolegy, milé kolegyně, pokud jste na pochybách, proč tady jsem, já jsem tady proto, protože se za výrobu pro rozpočtovou kontrolu dělám obavy z toho, co se tam děje s evropskými penězi, které tam mají velký dopad, stále zlepšování životních podmínek, méně nezaměstnaných, stoupající platy, tak to jsme si to představovali. Ale máme obavy. Máme obavy, protože evropské peníze nemůžeme Maďarsku tak chránit, jak bychom měli. Maďarsko má problém s podvody, se zdálnými legálními veřejnými zakázkami, s korupcí a s justičními orgány, které nechtějí tyto delikty přiměřeně, či nesmí tyto delikty při, přiměřeně stíhat, protože tam možná jsou do toho zapojení lidé, které třeba chránit. My z rozpočtové kontroly máme také problém s tím, že maďarská vláda proti tomu dělá příliš málo a někdy také vůbec nic. Proto, milá předsedkyně a rady, zajistěte, aby eh, nařízení o právní státu komise mohlo být spuštěno při trialogu, tak abychom měli brzo, brzy toto nařízení. Včera zveřejněn index korupce ukazuje, že Maďarsko je z Evropy na třetím posledním místě a celosvětuje je na místě 64, těsně před Maďarskem, ale v Řecku, pane předsedo, ten trend jde nahoru, tam se to zlepšuje, ale naopak v Maďarsku od roku 2012 se situace zhoršuje, je to smutné. Já pevně věřím v to, že Maďarsko dokáže víc ale bylo by to velice důležitý Eh, krok vpřed, kdyby se připojili k evropskému veřejnému žalobci. Žádná úspěšná demokratická země ne, eh, ní zemí, není zemí, která by prostě pouze přihlížela korupci a strpěla ji. A děkuji vám všem i vám, pane předsedo, že jste mi naslouchali. Děkuji paní Gressler, nyní má slovo pan Petr Niedermüller. Néhány nappal magyar miniszterelnök. Děkuji mnohokrát. Před několika dny Maďarský premiér eh, uvedl, že v Evropském parlamentu bude zasedání eh, o Šorošovi nebo Šorošovské zasedání. To ukazuje, jakým způsobem eh, maďarská vláda nahlíží demokracii. Maďarský premiér tu dnes není. Evropského parlamentu se bojí, má strach z demokratické debaty. Proto ničí svobodný tisk, bourá nezávislou justici, nedělá vůbec nic proti korupci, která dosahuje už i na jeho rodinu, eh, stěžuje práci nevládním organizacím a snaží se eh, nasměrovat svou zemi směrem za diktaturou. Do Bruselu nejezdí, ale jezdí do Brazílie nebo do Běloruska. Běloruska. Na něj neplatí nic, jen moc a v zájmu moci obětuje zájmy své vlastní země. Takovouto politiku podporovat nemůžeme. Musíme jasně říci, že takováto politika nebude v EU trpěna. Děkuji. Děkuji. Christoph Hansen má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud by se Maďarsko mělo připojit k Evropské unii dnes, eh, ta, eh, nesplnilo by přístupová kritéria. Nepřijímá uprchlíky, kriminalizuje ty, kteří je podporují. Zároveň Nikola Gresky, eh, což je zloděj a podvodník, dostal v Maďarsku azyla a dokonce občanství. V loňském roce se Maďarsko stalo prvním členským státem, který eh, ze svého území vyloučil eh, akademickou instituci. A v tomto seznamu bychom mohli pokračovat velice dlouho, jak říkala paní Sargentini a ostatní kolegové. Evropský parlament eh, strávil už mnoho let tím, že žádal maďarskou vládu, aby se vrátila na cestu právního státu. Ale marně, teď jsou na řadě činy. Musíme pozastavit platby členským státům, které podkopávají právní stát, a musíme zajistit také náležité finanční pojistky na podporu základních hodnot. Radě říkám, jak dlouho budeme muset ještě čekat, než konečně začnete jednat na, naš, na základě naší žádosti a spustíte proces podle článku 7. To, co děláte, je pouze komplicita, nic jiného. Děkuji vám. Děkuji. Carlos Coelho. Dobrý Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Evropská unie není pouze společný trh. Sdílí hodnoty, které jsou zakotveny v listině základních práv a ve smlouvách od září, když jsme zde o Maďarsku diskutovali naposledy, maďarská vláda zestátnila velkou většinu televizních rozhledových stanic a novic, zavřela univerzitu, která je propojena s opozicí a nehumánním způsobem zacházela s uprchlíky. Vláda i nadále spochybňovala právní stát. Pan předseda přerušuje, není k dispozici anglické a polské tlumočení. Máme nyní tlumočení? Ano, takže prosím, můžete pokračovat. Ani pane předsedo, pokud nebylo tlumočení, možná bych měla začít od začátku. Možná by stačily dvě poslední věty a pak můžete pokračovat. Dobrá, pokud dovolíte, já bych to začal od začátku, protože pokud tady nebylo do dvou jazyků dlouhý. Takže děkuji mnohokrát, pane předseda. Evropská unie není pouze společný trh, sdílí hodnoty, které jsou zachotveny v lidskyně základní zpráv a ve smlouvách od září, když jsme o tomto tématu diskutovali naposledy. Maďarská vláda zestátnila většinu novin, televizních a rozhlasových stanic, zavřela univerzitu, která údajně je propojená s opozicí a nehumánním způsobem zacházela s uprchlíky. Maďarská vláda je nadále spochybně právní stát, což je ku škodě maďarských občanů a všech Evropanů. Orbán je špatným příkladem, ke kterému se bohužel přidávají i další, které si zaslouží naše obavy v Polsku, v Rumunsku, na Slovensku či na Maltě. Vážený pane předsedo, musíme reagovat a musíme schválit nástroj pro monitorizaci, který by koncentrativním způsobem sledoval případy nedodržování základních práv. Potřebujeme také, aby naše evropské peníze byly vlastně podmíněny respektování základních hodnot a musíme také vyžadovat od radě, aby konsekventním způsobem eh, postupoval podle článku 7, jak je to ve smlouvá svoboda, demokracie a právní stát. To nejsou pouze krásná slova, abychom si jimi zdobili naše projevy. Jsou to hodnoty, které jsou součástí naší identity. Identity, která je ohrožena a proto musíme mít odvahu ji chránit. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji bardzo i přepraszam. Děkuji a omlouvám se za ten eh, výpadek tlumočení. Paní poslankyně Kinga Gál, prosím. Vážení kolegové, když jsem eh, poslouchala to, co říkal pan Niedermiller, myslela jsem na to, že je vlastně úplně jedno, co my tady uděláme. Eh, to, jestli je tady maďarský premiér nebo není, vždyť to je směšné. Všichni víme, kolegové, že se tady postupuje zcela subjektivně a ne věcně. Chtěli bych, chtěli bychom měřit všem stejným metrem, mohli bychom podobně postupovat vůči všem členským státům. Víme, že v Maďarsku nebyla žádná média zestátněna, žádné univerzity nebyly zavřeny, akreditované vzdělávací orgány sedí nadále v Maďarsku a fungují tam zcela bez problémů. Je to všechno prostě fraška. Zkrátka, všichni tady chtějí bojovat proti Maďarsku a tato celá diskuze je pouze taková směšná produkce z, ze strany levice a kolegů, kteří jsou pro imigraci, chtějí tlačit na Maďarsko, protože Maďarsko imigraci nechce připustit. Paní Sargentini řekla, že maďarští občané musí mít stejná práva jako všichni ostatní občané EU. A tím pádem musí mít eh, evropští občané právo na to, aby paní Sargentini nechala na pokoji. Děkuji, Catch the Eye, jako první Čaba Šogor. Ez a mai vita egy újabb bizonyíték arra a kettős... Děkuji. Tato debata je dalším příkladem dvojího metru, který se zde používá proti některým členským státům. A to neustále. Maďarsko eh, je neustále kritizováno ve věcech nebo za věci, které v jiných zemích fungují úplně přesně stejně. Například zákon o přesčasech nebo otázka těch správních tribunálů. buď se říká, že je veřejnost dezinformována, nebo že se šíří fake news, anebo že to vlastně je úplně jedno. Je eh, hrozná škoda, že tady vedeme takovéto eh, bezvýchodné debaty, zatímco bychom se měli zabývat skutečnými problémy našich občanů. Například eh, bychom se měli zabývat tím, že na jiných univerzitách, kde se maďarština má učit, se maďarština neučí, že tam maďarští studenti nemají možnost skládat eh, zkoušky. Nevím, buď řešíme skutečné problémy, a nebo jenom honíme politické body. Já si myslím, že politický, eh, Evropský parlament si toto nezaslouží. Děkuji, pan López Aguilar. Viceprezidente Timmermans, por primera vez en la historia... Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo Timmermansi, poprvé od té doby, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, parlament velkou většinou, dvou třetinovou většinou, podpořil iniciativu nastartovat článek 7 odstavec 1. Tedy použít tento článek právě s ohledem na situaci v Maďarsku. To, co tam činí pan Orbán, je extrémní koncentrace moci a toto vše není v souladu s evropskými hodnotami. E, například systematicky porušuje práva menšin, dále útočí na svobodu tisku, na akademickou svobodu a tak dále. Situace se stále zhoršuje. Pane Trememanci, pokud rada a komise něco zvažují, pak je třeba, aby zohlednili také hlasování dvou třetin našeho parlamentu. Náš hlas musí mít váhu. Vy byste měli jasně říci, že není možné, aby Maďarsko takto diktátorsky dále postupovalo. Děkuji, paní Tomašič. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie je svazem různých zemí s různými tradicemi. Jsme spojeni společnými hodnotami, Tyto hodnoty ale nedokážou vymazat naše kulturní rozdíly. Trvání na univerzálních řešeních jenom způsobuje, že se jeden druhému vzdalujeme, protože vždy jedna strana má pocit, že se jí něco vnucuje. Maďarsko má dlouhou historii a tradici a zkrátka některé věci vidí jinak než ostatní členské státy. Maďaři si vybrali vládu, kterou chtějí a ta vláda má legitimitu tomu, aby si volila svůj politický program. Občané mohou mírově protestovat, aby vyjádřili svou nelibost. To jim vláda musí umožnit. A je na nás, abychom s maďarskou vládou vedli dialog. Všechno ostatní je na maďarských občanech. Evropská unie nesmí podkopávat demokracii v suverénním státě. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Georgios Epitideos, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie odsuzuje maďarskou vládu za to, že porušuje principy právního státu a základní práva. Já si ale myslím, že skutečný důvod, proč Evropská unie zaujímá tento postoj, je, že Maďarsko odmítá udělovat politické azyly uprchlíkům. Pak je to také otázka nevládních organizací, které manipulují s těmito toky migrantů. To je podle mého názoru kořen celého sporu. Ve skutečnosti se ale děje to, že maďarská vláda brání své občany. Na rozdíl od řecké vlády, která poklonkuje tlaku zvenčí a umožňuje migrantům vstupovat na území Řecka. Přitom není v silách řeckých orgánů jim zajistit řádné přijetí a starat se o ně, což je velký rozdíl mezi Maďarskem a Řeckem a je jasné, která z těch možností je lepší. Pan Laslo Tekeš, prosím. elnök úr a zöldek és cinkos elvtársaik által kikényszerített újabb magyar ellenes... Pane předsedo, současná rozprava je za to vděčíme zeleným a jejím komplicům, těm takzvaným soudruhům. Poté, co již, eh, když jsme o tom hovořili naposledy, zde byla odsouzena maďarská vláda. Maďarsko se opětovně staví na pranýř a zde se opět jedná o to, že levicoví liberálové, kteří jsou přízniví vůči migračním politikám, tyto síly tady provádějí svou volební kampaň do evropských voleb. My jsme tady kritizováni kvůli tomu, že jsme Maďaři, Maďaři kvůli našemu ma- maďarství. Toto není demokratické. A nejhorší jsou příslušníci maďarské opozice, kteří nyní stejně tak jako dříve v dobách komunismu pracují na tom, aby se destabilizovalo soci, aby se destabilizoval společenský pořádek Maďarsku. Já vás prosím, nenaslouchejte jejím hlasům, ať žije Maďarsko, ať žije Evropa. Děkuji, děkuji a nyní má slovo pan Jurek. Przewodniczący, paní i panowie posłowie, pan... Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, pane místo předsedo Timmermansi, když je navržena debata o právním státu a demokracii v Evropě, tak většinou říkáte, nebo většinou hovoříte o Polsku nebo Maďarsku. Já s tím souhlasím a chtěl bych hovořit o té žádosti o použití článku 7 právní stát a demokracie je v dnešních dnech ohrožena tím, co dělají evropské instituce, protože máme podmínky smlouvy, eh, které říkají, že procedura podle článku 7 může být zahájena pokud to odhlasuje, eh, pokud se to odhlasuje pomocí dvou třetin odevzdaných hlasů, zdůrazňuji odevzdaných, což se nikdy nestalo a vy přesto říkáte, že řízení bude zahájeno. V totalitních režimech k tomu, aby byla nesprávně zahájena nějaká procedura, se eh, falšovaly hlasy. A to, co děláte vy, nemá obdoby. Ještě opakuji to, eh, to není liberální demokracie, to je Orbánova diagnoza toho, co se děje v, přímo v tomto sále. Děkuji a nyní má slovo pan Timmermans, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zareagovat na některé eh, komentáře, které tu zazněly. Nejprve, ti z vás, kdo říkají, tady není nic k vidění, nic se neděje, je to všechno politická hra, těm bych chtěl eh, zopakovat to, co jsem řekl ve svém úvodu. Zkoumáme tady zcela konkrétní otázky. Eh, pokládáme otázky a domníváme se, že odpovědi na tyto otázky nejsou slučitelné s evropským právem a v takovém případě budeme dělat další kroky. Například ten takzvaný zákon Stop Soros. Na ten máme otázky. Přesídlení eh, programu Středoevropské univerzity akreditovaných v USA mimo Maďarsko. Eh, to je také velká změna, ne, že se nic nestalo. Stalo, a to drasticky. K tomu taky máme otázky. Potom, fúze víc než 400 mediálních domů aniž by vůbec bylo příslušným orgánům povoleno, zda je to v souladu se zákony. To jsou všechno velice konkrétní případy. Přijetí eh, dvou nových zákonů, které zřizují systém správních soudů. My jsme k tomu kladli velice konkrétní otázky. Přijetí nového zákona o přesčasech, o tom se také hodně diskutovalo. My jsme kladli otázky, zda je to kompatibilní s evropským právem. A tím se dostávám k tomu principiálnímu bodu, který bych chtěl zmínit. Demokracie se vždycky používá jako ospravedlnění toho, když někdo nesplňuje evropskou legislativu. To ale není povaha demokracie. Takhle Evropská unie nefunguje. Maďarsko Maďarsko si vybralo bohu dík a byla to skvělá volba. Maďarsko se suverénně rozhodlo, že se stane členem Evropské unie. Byla to volba, která byla ratifikována parlamentem a stvrzena referendem e, maďarským lidem. Pokud si vyberete, že se stanete členy organizace založené na nějaké smlouvě, jako je Evropská unie, tak tímto svým rozhodnutím se zavazujete, že se budete řídit pravidly této smlouvy. A Evropská unie má za úkol zkoumat, zda členské státy naplňují pravidla smlouvy. A pravidla smlouvy hovoří v mnoha oblastech velice jasně, zejména v oblasti právního státu. Tam máme jasný článek 2 a článek 19, které jasně stanovují oddělení složek moci, nezávislost médií a tak dále a tak dále. A to my zkoumáme. Tohle není žádný boj proti zemím, které nechtějí migranty. Tohle není útočení na demokracii v členském státu nebo na kulturní různorodost v Evropské unii. Tohle je hnání zemí k odpovědnosti z důvodu jejich zcela svobodné a suverénní volby. Nikdo nenutil Maďarsko vstupovat do Evropské unie a v tom je právě krása této organizace. Šlo o suverénní a svrchované rozhodnutí. Maďarsko z členství velmi těžilo. Mnoho členských států bylo po dlouhá léta velmi solidárních s Maďarskem, aby mohlo dohnat zbytek Evropské unie a prosperovat tak, jak si každý maďarský občan zaslouží. Jenže eh, zprávy jsou vždycky spojené povinnosti. A ty povinnosti jsou stanovené ve smlouvách a je podle mě povinností evropských institucí, parlamentu, rady i komise vzájemně se hlídat a dohlížet na dodržování těchto pravidel. To my děláme v případě Maďarska, stejně jako v případě každého jiného členského státu. Nic víc a nic méně. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji bardzo panu vicepřevodničanci. Děkuji mm, místo předsedovi komise. A teď má slovo za radu paní Čiot. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové, dovolte mi ujistit vás ještě jednou, že předsednictví a rada jako celek přisuzují velký význam tomu, aby byl zachován právní stát a ochrana základních práv. To jsou totiž koncepty eh, u samého srdce našich snah. Budeme vás i nadále informovat o dalším vývoji. Mohu ujistit ctěné poslance a poslankyně, že předsednictví se zvlášť soustředí na eh, zde dnes vyjádřené názory během této debaty. Vyslechli jsme si vaše žádosti a jsme otevřeni pragmatickému přístupu. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za pozornost. Děkujeme mnohokrát zástupkyni rady. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání